Milí kolegové, začneme prosím naši schůzi. Všechny vás tady vítám, přeji dobré odpoledne. Rád bych, abychom schválili návrh pořadu jednání. Dobrá, děkuji. Mám tady celou řadu oznámení pro vás. Co se týká dohody EU-Norsko o DPH, tak zdá se, že tady nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy ke zprávě kolegy Věgase o EU Norsko DP, do odhoda o DPH. To znamená, že se bude zítra rovnou hlasovat o návrhu zítra 24. dubna. Schrnutí doporučení a rozhodnutí po schůzi koordinátorů 26. března, zprávy z vlastní iniciativy, pořadí priorit Eh, stanoví výbor Econ a to, co je předmětem kód, je eh, zpráva ECB, výroční zpráva o eh, hospodářské soutěži, výroční zpráva EIB. Také bylo dohodnuto v souladu s rozhodnutím z 15. března, že výbor ECO bude žádat autorizaci ke všem zprávám. Dohoda o ECB, procedura, další kroky. Koordinátoři se dohodli na dalších krocích, co se týká dialogu Rada eh, Euroskupina, tak aby parlament v budoucnosti byl v souvislosti s dohodami o ECB nástupcem stávajícího předsedy ECB. Brexit, koordinátoři se dohodli na metodě práce, co se týká Brexitu, včetně schůze, kterou budeme mít zítra eh, v rámci zprávy pana Jese protože koordinátoři se shodli, že je důležité zajistit eh, konzistentnost v souladu s postojem parlamentu a výboru Ekon bývalí zaměstnanci Ernst Young. Eh, schnutí informací pozbírá a přeloží sekretariát, veřejná slyšení. 24. dubna byl schválen program slyšení o DPH, finanční produkty. Bude samostatná schůze s autory studie eh, oddělení pro politiku. Potom 19. června bude veřejné slyšení, kdy budou na jedné straně Francie a Itálie, potom zástupci ESAS, zástupci komise a zástupce Better Finance. Návštěva Návštěvě delegace Econ, návštěva v Bazileji 16. dubna, ta již proběhla a byla úspěšná. Potom Spojené státy, v návrhu programu bude New York City a Washington, potom ekonomická zpráva, bylo dohodnuto, požádat o mimořádnou schůzi 9. července 3 hodiny na téma monetární dialog a SRB, slyšení oboje v přítomnosti Maria Draghiho. Potom koordinátoři se shodli o dalších, na dalších prvcích souvisejících s EMU podle prosincového balíčku. Koordinátoři se dohodli o e, dohledovém orgánu S, mechanismu SSM. Zítřejší schůze bude in kamera, nikoli tedy veřejná schůze. Co se týká národních e, dozorců, které jsou členy SSM, tak ti budou účastní této schůze. Budoucí veřejné studie od oddělení pro politiku Koordinátoři se rozhodli požádat o jednu jedinou studii, která bude souviset s dopadem nařízení 537 2014 na náklady, koncentraci a hospodářskou soutěž. Petice bylo dohodnuto, že není potřeba další follow-up. Petice číslo 0056 lomeno 2017 a 429 lomeno 2017 návrh revoluce, bylo rozhodnuto nepokračovat v návrhu rezoluce B8 0131 lomeno 2018 týkající se kolaborativní ekonomiky. Další oznámení žádost FAM INI koordinátoři požádali o použití pravidla podle paragrafu 55 takže zpráva bude pouze pro výbrou FAM, pokud eh, podle článku 55 nic menšího pro ekon je nepřijatelné a nebyly tady žádné námitky proti eh, společné schůzi s výborem pro finanční záležitosti Bundestagu 19. červnu a potom různé IFRS 17 bylo dohodnuto, že návrh rozhodnutí bude předložen na červencovou plenárku bod 3. Budu informovat o pokračování trialogu GNI. Trialog, který proběhl 10. dubna. Bylo dosaženo provizorní dohody mezi institucemi na této schůze. Výbor bude opět přizván ke konzultaci podle 69F jednacího řádu. Samozřejmě nadále čekáme na formální potvrzení a podporu dohody ze strany Rady. ECN plus, nařízení ECN plus 17. dubna 2018 došlo k prvnímu trialogovému jednání, byl dohodnut termínový kalendář a rozdělení na články politické a technické. Většina věcí se týká pojistek, nezávislosti zdrojů. Zatím to bylo otevřeno a zatím se k žádné dohodě nedošlo. Další jednání budou 14. a 30. května. Mezitím budou probíhat jednání na technické úrovni. Teď bod číslo 4, schválení programu jednání 19. 20. března, 26. 27. března a 9. dubna 2018 všechno. Pokud nikdo nic nemáte, všechny tyto protokoly jsou tedy tímto schválené. A teď se konečně dostaneme k bodu číslo 5 a to jsou vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace finančních služeb a dohledu nad těmito službami. Zpravodaj je pan Brian Hayes. Pan Hayes předložil návrh své zprávy, o kterém teď budeme diskutovat poté, co on nám ho představí. Prosím, pane Hayesi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je to velmi důležitá zpráva a důležitá iniciativa ze dvou důvodů. Za prvé, v loňském roce Evropská komise vydala důležitý přehled rozhodnutí o ekvivalentnosti v oblasti finančních služeb. Za druhé, jak jste říkal, pracujeme v eh, kontextu Brexitu. A chci říci, že ať už k tomu přistoupíme jakkoliv, bude potřeba, aby náš přístup přístup parlamentu byl v souladu s cíly vyjednávání, která probíhají mimo tento parlament. Musíme to tedy řádně nastavit od samého začátku. A musí se touto zásadou řídit naše práce, tak abychom se dohodli. Celým cílem této zprávy je horizontálně vyhodnotit řízení o ekvivalentnosti. Vyplývá z toho řada otázek. Hodí se k danému účelu? Můžou mne takové postupy ještě zlepšit? Může celý systém rovnocenosti být odpovědnější? Můžeme toho dosáhnout svou práci jako poslanci? Když se díváme na rovnocenost, tak nám připadne jasné, že stávající rámec pro rovnocenost musí být zásadně zlepšen. A asi by bylo správné říci, že žádný rámec pro rovnocenost nemáme, jelikož tato rozhodnutí se řeší individuálně a následně se liší agendu od agendy. Jedno z doporučení mé zprávy je zavést jednotný legislativní rámec pro rovnocenost. A následně budeme mít standardizované řízení pro přijímání rozhodnutí o rovnocenosti. Bude to jednotný rámec, který zároveň zajistí větší transparentnost a konzistentnost při přijímání rozhodnutí u jednotlivých agent. Také stojí za to zmínit, a to v kontextu řádného proskoumání celé této problematiky parlamentem, zdali rovnocenost je nejlepším nástrojem ve vztazích se třetími zeměmi, protože rozhodnutí o rovnocenosti je jednostranné, činí ho Evropská unie a následně instituce třetích zemí na tomto základě mají přístup na náš trh. Čili není to reciproční, nýbrž jednostranné. A otázka je, jestli bychom se neměli snažit o nějaký systém, který by spíše vycházel ze vzájemného přístupu na základě vzájemného uznávání. Vím, že to bude těžší než jednostranné kroky, ale na druhou stranu to má jasné výhody pro finanční ústavy z Evropské unie, které budou mít přístup na trhy třetí zemí. Já si uvědomuji, že rovnocenost pochopitelně nepřináší takové výhody pro Evropskou unii, Nicméně přesto je výhodná v tom smyslu, že se zvyšuje konkurence, máme lepší škálu investičních produktů a kapitálových toků a navíc také můžeme si vynutit mezinárodní standardy, což snižuje systémová rizika. To jsou všechno výhody systému rovnocenosti a na to nesmíme zapomenout. Rozhodnutí o rovnocenosti navíc probíhají formou prováděcího aktu. A jak víme, Evropský parlament v těchto aktech nemá žádnou roli. A následně se dostávám ke klíčové otázce své zprávy. Jsou tato rozhodnutí politickými anebo technickými? Ve zprávě odkazuji k rozhodnutí rovnocenosti, o rovnocenosti se Švýcarskem z prosince roku 2017, kde Evropská komise jasně říká, že toto rozhodnutí se týkalo 12 měsíců a následně eh, může být podmíněno eh, dosažením dostatečného pokroku, pokud je společný institucionální rámec. Já se nehádám, neříkám, ne, nespochybnuju, jestli by to byl správný postup, ale jenom si kladu otázku, jestli to bylo politické rozhodnutí. Pokud ano, tak Evropský parlament do něj vůbec nebyl zapojen. Uh, jak zmiňoval kolega Pals ve své zprávě o eh, regulaci finančních eh, trhů, rovnocenost by měla být rozhodována aktiv přenesené pravomoci, protože Evropská unie zde rozhoduje o vztazích se třetími zeměmi, což určitě má určité politické aspekty. A právě proto se domnívám, že Evropský parlament by měl odsouhlasit stávající obchodní dohody a trvám se na tom, že Evropský parlament musí hrát větší roli při udělování rozhodnutí o rovnocenosti. V této zprávě se zároveň hovoří o tom, že toto řízení by mělo být zjednodušeno. Já říkám, že ta rozhodnutí by měla být a příslušnými orgány přeskomávána co tři roky. ESA by také měly dohlížet nad tím, jestli dané země dodržují toto rozhodnutí o rovnocenosti. A také říkám, že bychom měli mít stanovená jasná pravidla pro přijímání, stahování a rušení těchto rozhodnutí o rovnocenosti. Ve zprávě také hovoříme o roli Evropské unie v mezinárodních orgánech které jsou základním předpokladem pro vytváření mezinárodních norem o finančních služeb. Zde je potřeba zdůraznit roli Evropské unie v těchto orgánech a potřebu pracovat na přístupech, které jsou mezinárodně konzistentní v oblasti finanční regulace, tak abychom maximalizovali finanční stabilitu a vyhnuli se hluchým místům v regulaci. V této zprávě předkládám určité návrhy, jak by se to dalo udělat. A zase berme v úvahu citlivost otázky Brexitu. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že se nám podaří společně odvést kus dobré práce který ukáže, kudy je potřeba se ubírat v budoucích rozhodnutích o udělení rovnocenosti. Děkuji. Já také děkuji. Neprve za SED, kolega Fernandez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsme tady před nesmírně významnou zprávou, před nezbytnou zprávou, tak jak už na to upozornil pan zpravodaj ale je nemožné, abychom tuto diskusi eh, prováděli, eh, aniž bychom brali v úvahu um, to, že, Evrops, že Evropskou unii opustí Velká Británie. Musí to být tedy spíše technická odborná diskuse než politická? Nebo to bude diskuse, která se bude snažit harmonizovat různé postupy rovnocenosti, aby se stanovilo určité kritérium? Ne ve všech systémech rovnocenosti, které schvalujeme v rámci vnitrostátní legislativy a také v rámci příslušných směrnic. Postup vyjednávání Brexitu asi buď bude zakazovat, anebo jasně bude podporovat diskusy o této zprávě nad rámec těch technických eh, prvků, když zjistě v obecném rámci, aby se uvažoval o tom, jak by mohly tyto systémy rovnocenosti vypadat. Proto nemůžeme eh, jak si se vyhnout této diskuzi v tomto klíčovém okamžiku a je třeba, aby parlament zaujal jasný postoj v rámci vyjednávání aby také to bylo zohledněno ve vyjednávání. Tento postoj parlamentu je to příhodná zpráva ve správný čas. A ten návrh, který nám zasla pan zpravodaj, je velice rozumný návrh. A já jsem chtěl eh, poprosit pana zpravodaje, aby ještě také zohlednil celou řadu zásad, Eh, podle kterých by mohly být stanovovány tyto postupy rovnocenosti, abychom eh, dosáhli jaksi větší závažnosti významu tohoto tématu při vyjednávání Brexitu. Pravdou je, že v celé řadě bodů se necítíme tak úplně dobře, snažíme se tedy vidět, jaký je cíl zpravodaje. Zcela jistě Předložíme pozměňovací návrhy během příštích týdnů a domníváme se, že režim rovnocenosti musí být skutečně centrální a proto způsob, jakým se bude předkládat vzájemné uznávání nebo odstavec číslo 5, ne, tam si nemyslíme, že to je zrovna adekvátní. Domníváme se, že v odstavci 11 ty vztahy rovnocenosti by měly být dány do souvislosti legislativního rámce Evropské unie a nikoli pouze do mezinárodních standardů, protože režimy rovnocenosti musí být v souladu se všemi zásadami a ustanoveními Evropské unie. Samozřejmě se zohledněním mezinárodních eh, smluv, ale je třeba, aby se to dělo v rámci vzájemného srovnávání dle Eh, evropských pravidel. Co se týče udělování tohoto nástroje rovnocenosti, my se domníváme, že tady by neměl by, nemělo být žádné automatické udělování rovnocenosti. Neměli bychom se ubírat touto cestou. Pan zpravodaj něco říkal o hodnocení, o politickém hodnocení Evropského parlamentu a konec konců všech režim rovnocenosti, ale nám to ještě není příliš jasné v textu. A také nám není příliš jasný odstavec 19, paragraf paragraf 19, role všech těch orgánů, které jsou tu uvedeny. A zatím není tak zcela pozitivní to, co zpravodaj říká o, ve článku 20 o dozorových vnitrostátních orgánech. My se domníváme, eh, že tedy nevím, jak ho podpoříme podle toho, jak bude ještě formulován při dalším vyjednávání. Ústředním okamžikem je, abychom si uvědomili, že tato zpráv, tuto zprávu nelze oddělit od diskusy o Brexitu a že to bude jistě hrát centrální otázku. Tedy Brexit bude hrát centrální otázku v pojednávání této zprávy. Nejedná se tedy ale jenom o nějaké obecné předpisy, musíme jít skutečně do detailů, abychom vypracovali dobrou zprávu, abychom dosáhli toho, že v Evropské unie bude takový systém rovnocenosti ne režim, nebo režim rovnocenosti, který vylepší naši situaci. Děkuji. Peter Jezek. Děkuji, Petr Ježek Alde. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Vítám návrh zprávy, který zdůrazňuje řadu důležitých témat. Musíme je zvážit nejen v tomto parlamentu, ale také musí zvážit Evropská komise a ESA. Můžeme souhlasit eh, s většinou textu zprávy, V posledních letech jsme se setkávali s řadou problémů, což může ovlivnit náš budoucí přístup ke třetím zemím v oblasti finančních služeb. V tuto chvíli vyjednáváme o výstupu největšího centra finančních služeb kontinentu z Evropské unie. A navíc ve Spojených státech máme prezidenta, který chce zrušit zákon Doda Franka, který byl uveden do praxe po finanční krizi. A následně jako zpravodaj správně učinil, v této zprávě se musíme zabývat tím, jak jednat se třetími zeměmi, které nespadají do naší jurisdikce. Ustanovení o rovnocennosti mají řadu výhod. Například zjednodušují přeshraniční obchodování, a navíc apelují na, podporují jiné jurisdikce, aby dodržovali eh, určitá pravidla a následně měli přístup k největšímu jednotnému trhu na světě. Nezapomínejme na to, že jsme jediná jurisdikce ve světě, která poskytuje rovnocenost prostřednictvím své právní úpravy. Náš přístup navíc není komplexní, ale spíše roztříštěný. Zákon od zákona. V ideálním světě bychom se měli zamyslet nad tím, jak zajistit, aby pravidla rovnocennosti byla koherentnější s demokratickou odpovědností a abychom se vyhnuli tomu, že rozhodnutí budou padat pouze z politických důvodů. Budoucí legislativní prostředí vypadá nejistě a následně je potřeba, abychom si udrželi jak své vysoké standardy, tak abychom se také na tuto věc dívali otevřeně a globálně. Mezinárodní spolupráce je nezbytná, harmonizovaný globální rámec umožní zajistit dodržování standardů po celém světě. Když ale umožňujeme účastníkům ze třetích zemí podnikat v Evropě, tak je potřeba zajistit vzájemnou důvěru s jejich eh, domácími legislátory. Takže na základě rovnocenosti podniky mohou přijít do Evropy, my zároveň můžeme využívat měkké síly, kterou máme v příslušných mezinárodních fórech, jejímž prostředí můžeme zjistit, zajistit sladění regulačních prostředí. Rovnocenost je silný nástroj, který máme k dispozici, pokud se nám ho povede provádět správně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Filip Lamberts, prosím. Dobrý večer, pane předsedo jsem zcela nepřipraven a následně tedy se nebudu vyjadřovat. Opravdu nikdo mě to neřekl, takže nebudu plítvat vaším časem a e, pošlu vám to písemně. Nebudu teď tady říkat nesmysly. Na plénu minulý týden mi někdo poslal textovku, že mám přestat kecat blbosti na plenárce, tak jsem si začal na to dávat pozor. Gue tady nevidím. za FDD, EFDD. Vy budete za něho vozit nebo? Nemůžete diskriminovat Spojené království a město Londýn. To by byla katastrofa, kdybyste tak činili. Měli byste se snažit k tomu přistupovat rozumně a nepustili ke slovu vaše předsudky, jenom protože my jsme eh, naplnili své demokratické právo odejít. A měli byste s námi chtít obchodovat, protože nakonec jsme bankéři Evropy, alespoň Londýně. A nechcete toto přece poškodit. Takže takto k tomu přistupovat. Myslím, že jsem o tom řekl hodně v minulosti a myslím, že se nemusím opakovat. Thank you. Uh... Děkuji. E NF? Ne. Takže Catch the Eye, Pervonš Perez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Náš výbor se tím touto zprávou pouští do jádra diskuse týkající se dohledu nad finančními trhy. Poprvé jsme se na to podívali po zveřejnění sdělení Evropské komise v únoru roku 2017. Potom proběhla výměna názoru s generálním ředitelem FISME Právě se to týkalo režimu rovnocenosti. Já souhlasím s jednou věcí, kterou říkal zpravodaj. A to, že stávající režim rovnocennosti týkající se 16 konkrétních legislativ by měl být přizpůsoben novému kontextu a také tomu, že odchází Spojené království. Kromě toho ale mám za to, že tuto problematiku vidíme zcela jinak. Náš zpravodaj nám říká, že možná režim rovnocenosti neodpovídá zvolenému účelu. Ale pak můžeme říci dvě zcela různé věci. A zpravodaj v podstatě jenom říká, že bychom tomu měli přistoupit tak, že prostě už to nevyhovuje, tak to zrušíme. Nicméně tady tento režim umožňuje Evropské unii opravdu hodně, hodně nastavit vysoko požadavky na regulaci a legislativu u třetích zemí a to v rámci vnitřního trhu, který je velmi otevřený podnikům, které mají sídlo ve třetích zemích. Když zpravodaj říká fit for purpose, tak to, jak říká, nenacházíme v tomto režimu rovnocenosti. Říkal, že to je dobrá otázka, eh, kterou, o které vyjednává Michel Barnier, ale říkal, že by, tedy ten zpravodaj říkal, že by spíše chtěl, aby rovnocenost byla nahrazena vzájemným uznáváním. A v tomto přístupu si myslím, že tkví obrovské riziko. Máme k tomu tedy zcela jiný přístup. Spravodaj nenavrhuje vytvoření evropské legislativy, která by byla dobrým příkladem a která by toto regulovala, ale že spíše chce, aby byla změněna úroveň evropské legislativy a přizpůsobena mezinárodním pravidlům. To si myslím, že je tady velmi dobře vidět. vidět. Já v tom vidím problém. Když se podívám na zemi původu zpravodaje, tak je mi jasné, že u nich opravdu o hodně jde. Ale musím říci, že Spojené, že to není jediná země, na kterou Brexit bude mít zásadní dopad u finančních trhů. Takže je potřeba to legislativně dobře nastavit. Proto si myslím, že je potřeba vycházet z přidané hodnoty evropské legislativy. Je potřeba se dopracovat k situaci, kdy budeme mít spravedlivé zacházení. Jinými slovy, že evropské podniky by neměly upadat do nevýhody těmito novými systémy, ale naopak bychom měli zajistit, že vezmeme v úvahu a potřeby evropských podniků. A z toho důvodu je mi líto, že zpravodaj nehovoří o budoucí budoucích aktech přenesené pravomoci, což je věc, na které jsme si trvali, a ani nehovoří o evropských dohledových agenturách, přičemž víte, že Evropská komise navrhla reformu těchto agentur v tom smyslu, že eh, role v oblasti rovnocenosti je přizpůsobena modernizaci tohoto systému. Pak je tam ještě další bod, se kterým souhlasím se zpravodajem, a to v otázce transparentnosti. Předpokládám, že vytvoříme postoje, které nám umožní se více stotožnit s tím, jak se přijímají tato rozhodnutí. Tak k tomu, jak se přijímají a jakou roli má hrát Evropský parlament. Já se vzpomínám na diskusi z února roku 2017. Vůbec tady nejde o uh, vznik regulační arbitráže, ale pokud se tedy chcete vyhnout tomuto riziku arbitráže, tak následně byste se spíše měl rozhodnout, pane zpravodaj, pro dnešní systém rovnocenosti, protože konec konců to rozhodnutí činí Evropská komise na základě vyhodnocení všech bodů daného zákona, který má být srovnatelný s naší úpravou. V této zprávě se nám tedy nelíbí řada věcí, je tam pár věcí, které jsou důležité a souhlasím s naším zpravodajem, že je potřeba dopracovat se k situaci, která bude v zájmu Evropské unie, ale odstavec 5, 8, 9, 15, 17, 20 a 23 návrhu zprávy. To jsou odstavce, které si myslím, že by musely být v podstatě přepsány. Děkuji. Marisko Skejto. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Omlouvám se, že se dívám na všechno prostřednictvím Brexitu. Vidím tady opravdu hororový scénář pro město Londýn, Chci si proto ověřit některé body. Za prvé, samozřejmě je jasné, že vystoupení Spojeného království z EU bude mít regulační dopad. Říkám si ale, jak ten zásadní dopad vznikne. Co tady vlastně říkáme? Říkáme, že Spojené království bude deregulovat a následně my budeme snižovat standardy, nebo říkáme, že Spojené království už teď blokuje určitou regulaci, která pak bude moci proběhnout? Já myslím, že je potřeba jasně říci, jak Brexit bude mít dopad na tuto regulaci. Teď, co se týče části o rovnocenosti. Myslím, že rovnocenost je skvělý systém, že to velmi dobře funguje. Ve zprávě se říká, že mezinárodní spolupráce bude možnější prostřednictvím mezinárodních dohod vyjednaných mezi Evropskou unii a třetími zeměmi. Jak to myslíte, jako v, ve smyslu volného obchodu? Spravodaj také říkal, že měl pocit, že by to mělo být oboustranné, že nejenom my bychom měli mít nejvyšší standardy a očekávat od ostatních. To podle mě ale je rovnocenost a byla bych proto pro rovnocennost. V odstavci 9 se říká, že proces poskytování rovnocenosti není jasný a transparentní a vyžaduje jasnější a strukturovanější rámec. To ano, pokud to nebude vystaveno lobbyingu a oslabování prostřednictvím lobbyingu. Potom v odstavci 10 se tady říká, že rozhodnutí o ekvivalentnosti mezinárodní dohody by měly být objektivní, přiměřené a citlivé na rizika a měly by být přijímány v nejlepším zájmu Unie a jejich občanů. No a pak bych také řekla ochrany jednotného trhu, což je pochopitelně v zájmu občanů, ale když píšete ten text tak, jako píšete, tak v podstatě občané nebudou možnost financovat některé podnikatelské činnosti a následně tedy by bylo lepší, aby jsme měli individualizovanou dohodu s londýnským městem. Eh, já si myslím, že prostě potřeba jasně napsat, že nám jde o obranu jednotného trhu a že rovnocennost by měla být jednosměrná, především v kontextu Brexitu, že my bychom měli stanovit ty nejvyšší standardy a potom apelovat na ostatní, aby je přijali. Děkuji. You already spoke, Mr. No, no, I, I said you already spoke. So už jste hovořil, nedám vám slovo, já jsem, nedávám už slovo. Pan předseda vypíná mikrofon pana poslance. Zaprvé jste nepoužil mikrofon, takže vás nikdo neslušel, ale vy budete hovořit, až vám dám slovo. Ano, praví pan předseda. Zbydeli nám čas, tak dostanete slovo, ale vy už jste už hovořil. Thank you. Uh... Děkuji vám. Než dám slovo komisi, rád bych zdůraznil některé body, které jsou zásadní podle mého názoru. Myslím si, že je velmi dobré, že pan zpravodaj tady upozorňuje na eh, nutnost zlepšení mechanismu nástroje rovnocenosti, což jde v tom směru toho stanoviska který je obsažen v závěrech eh, rady a že také se tím zaobírá ta studijní skupina v parlamentu v rámci vyjednávání o Brexitu a že by parlament mohl jít trošku dále ve vypracování dalších možných prvků. Ale já bych rád řekl dva body. Za prvé, samozřejmě my nezačínáme od nuly. Musíme taky odkazovat na skutečnost, že emír a Ezar vlastně už provedl určitý první krok pro přeskum rovnocenosti. Neznamená to, že bychom prostě teď jenom začínali od bodu nula. Musíme také pracovat na základě těchto návrhů, které již byly předloženy. A samozřejmě musíme dále pracovat na CCPs, na tom ještě pracujeme. Ale Eh, musíme být skutečně konzistentní s těmi původními návrhy. Není to tedy otázka jenom konzistentnosti parlamentu a komise, ale také eh, témat v parlamentu a prací v parlamentu. To za prvé. A za druhé, myslím si, že je důležité zabránit nedorozumění, která jistě nebyla e, záměrem zpravodaje. Podívejme se na odstavec 5, to vzájemné, jak se tady hovoří o tom vzájemném uznávání. Naši přátelé, a vyjednavači z, u, z britské strany. A já vím, že Barnier řekl, že nemáme vzájemné uznávání, že to neexistuje rovnocenost je zcela jistě něco jiného než vzájemné uznávání. Je to takový určitý pas pro jednotný trh. Máme tady tento pas pro jednotný trh a mezinárodní pravidla, která mohou umožnit určitý přístup, ale není to vzájemné uznávání. A pak je tady rovnocenost. A já si myslím, ten přehled, pardon, přeskum rovnocenosti, a to určitě neměl pan zpravodaj na mysli při formulaci jeho článku, by to nemělo znamenat vzájemné uznávání, když hovoříme o rovnocenosti. A rovnocenost je, jak také praví rada, by měla být založena samozřejmě na cílech stanovit postupy pro, ale nemůžeme jít pouze do arbitrážních procesů. A právě proto, abychom nedospěli k arbitráži, eh, nakonec je to unilaterální konec konců, že? A to je to, co znamená rovnocenost. Nemyslím si, že by to mohlo být něco jiného než toto. Čili poskytování, budování určitého rámce a struktury není unilaterální a já si myslím, že je nutné udělat ten přeskum. Ale já bych byl velice obezřetný, abych byl tak negativní k tomu, co máme teď. Měli bychom přeskumat všechna rozhodnutí která nejsou dostatečně transparentní, ale když diskutujeme s našimi přáteli z USA, ty nám říkají, neměňte všechno, neměňte všechno. A Samozřejmě musíme to přeskoumat a samozřejmě to také přizpůsobit v rámci vyjednávání o Brexitu, ale bych navrhl, abychom zamezili té radikální kritice vůči tomu, co již máme a čeho již jsme dosáhli. A domnívám se, že role NCAs je zcela centrální, zejména na kapitálových trzích, kde ještě nemáme jednotný dohled. Samozřejmě chceme NCA, aby se používalo konzistentně na základě našich pravidel, eh, protože chceme postupovat s jednotnými pravidly a s tím souvisí také pravidla ESAS. To se netýká jenom eh, rozvoje spolupráce a spolupráce mezi jednotlivými orgány dohledu a také implementaci. Myslím si, že toto je významná, důležitá koncepce, která by měla být zavedena samozřejmě se zohledněním praktických trvků v souvislosti s Brexitem a v souvislosti s rámcem dohlížecích orgánů. A samozřejmě e, i z tohoto hlediska je třeba hovořit o rovnocenosti, i když se podíváme například to, jak chceme bojovat proti fiktivním firmám. Takže domnívám se, že tady je celá řada prvků, které je třeba zohlednit a jistě je všechny zohledníme při přípravě závěrečného textu na základě kompromisních návrhů. A teď pan Corbyn a pak komise. Um, Byl jsem šokován tím, co říkala paní Scott Keatu, která zde měla být zvolena jako Britka, která má bojovat za zájmy Spojeného království nikoli evropského systému, evropského projektu, nebo ať už tomu říkáte jakoli. Byť ona ho tady podepsala, jak se zdá. Mám z toho obavy. Nechce, aby londýnské city mělo zvláštní dohodu, nechce, aby Británie dosáhla dobrých výsledků při vyjednávání a připadne mě. že tady jde o to, co je dobré pro evropský projekt, ne co je dobré pro evropské občany. Myslím si, že vás moc nezajímá hospodářský blahobyt Evropanů. Zabí, zabýváte se pouze evropským projektem, kterému zdá teď se daří celkem dobře, ale ne, nedaří se to dobře Evropanům. A existuje tady strach, že Británie odejde a v Británii je hodně peněz a investujeme peníze a tak dále. A navíc, že máme londýnské city, a řadu dalších věcí, které nám dají obrovskou výhodu. A toho se bojíte. Bojíte se, že my odejdeme a v Británii to vypadá dobře, ale řada jiné státy jako Maďarsko, Česká republika a možná i Francie. Zdá se, že i tam se o tom začíná proslýchávat, že chtějí odejít a připojit se k Británii. A proto tak věci se rozpadají, protože máte větší zájem o projekt Evropy než eh, o evropské občany. I can't believe Madam Scott. Okay, okay. Unbelievable. Shouldn't be here. Okay. I Thank believe you. that was uh, uh addressed to me, so can I second. respond? Of course you... Můžu odpovědět? Samozřejmě si uvědomujete, že členové Evropského parlamentu podle smlouvy zastupují občané Evropské unie, nikoli pouze svého členského státu, to snad víte. Já zastupuji Spojené království. Už jste hovořil opravdu hodně, prosím, modlím, máte slovo. Pokud se mohu k části dostat, aspoň k té části, která se týká této debaty. Pochopitelně mám za to, že síla Evropské unie je dobrá pro evropské občany a absolutně odmítám to, že existuje rozpor mezi tím, že zde zastupují 5 milionů eh, lidí jeho východu, východu Spojeného království a Evropy. A myslím si, že to prostě ukazuje, že lidé jako on nechápou, že se dá udělat oboje najednou. Myslím si, že v zájmu všech lidí, které zastupují, je, mít silné finanční regulace a jednotný trh. A o to se snažím dnes odpoledne. Děkuji. Máme zde zástupce Evropské komise. Prosím, máte slovo. Děkuji. Tři věci k návrhu zprávy. Tato zpráva nebere v úvěru eh, v, nebere v potaz veškeré návrhy, které jsme učinili v souvislosti s novelizací Emiru ES a, a bylo by dobré k tomu odkázat. To je první věc. A za druhé, k, k recipročním řešením. U rovnocenosti dosáhneme vzájemné výhody v řadě oblastí dohledu, takže není úplně pravda, jak to tady píšete, že pouze dohodou dosáhneme recipročního režimu. To není pravda. V praxi vidíme, že to tak není. Vidíme to například v rozhodnutí z roku 2017 o obchodování se Spojenými státy. A za třetí, co se týče Švýcarska, tak to nebylo jenom tak. Tam se odkazovalo k vyjednávání o tématu, které je propojeno s eh, otázkou prosazování práva, která je také zde důležitá. Takže to bylo propojeno s projednávanou problematikou a z toho důvodu to rozhodnutí je kratší. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan zpravodaj, prosím. Za prvé, pane předsedo, děkuji všem kolegům za jejich poznámky. Na některé body bych chtěl reagovat. Pervanč má pravdu, já jsem velice na to dával pozor a předpokládám, že Pervanč to pochopila. Ta zpráva je z perspektivy, měla by to být zpráva tak, aby získala většinovou podporu i pro budoucnost nejsem nějak sobecky zaměřený vůči jakémukoliv státu. Implikace toho, co tady zaznělo, že jsem Ir, že bych snad nemohl být spravedlivý ve těchto bodech. Jenom jsem na to chtěl reagovat. Stejně tak je to misinterpretace mé otázky, kterou jsem položil. Fit for purpose, zda ten náš systém je uh, dostatečně dobrý, aby splnil účel otazník? Já neva, nenavrhuji nějaké radikální opuštění toho systému, to by bylo neporozumění. Já navrhuji jistý adaptační modus pro ty účely, tak, abychom měli větší parlamentní přehled nebo dohled, nikoli v rozhodování, abychom měli jasno, že ta procedura bude jasná pro každého, pro žadatele, kteří už jsou v tom procesu a také, aby ten mechanismus dozoru, review byl také průhledný. To v tom systému v tuto chvíli jako by chybělo. A myslím, že je to velice důležité, abychom se posunuli do pozice parlamentního dozorování. Jde tedy o to, abychom nad tím procesem rozhodování měli nějaký dohled. Ta otázka vzájemného uznávání. Samozřejmě v rámci EU my máme ten režim takzvaného pasportingu. To je naše, je to vlastně důsledek našeho integrovaného finančního trhu. A tedy stejně máme systém té rovnocenosti, který samozřejmě můžeme nějak zlepšovat, ale jsou tady příklady vzájemného uznávání, které jsme akceptovali. Třeba k tomu dochází v něk- níž několik letech eh, v oblasti pojišťoven a zajišťoven ze Spojených států, to je příklad vzájemného uznávání. to je samozřejmě věc o nedohody se Spojenými státy. To by byla pak finanční kapitola, tedy já navrhuji v odstavci 5, který by možná měl být předmětem změny, aby byl dostatečně jasný. Nejde o radikální změnu toho stávajícího systému. Myslím si, že toho můžeme dosáhnout, alespoň bychom, bychom se o to měli snažit. Potom NCA tam se nečiní žádná zásadní rozhodnutí, to je úroveň expertní a úroveň vědomostní. To známe i z revize ESA jde o to vyvá- dosáhnout vyváženosti těch práv. Teď už existuje proces přijímání rozhodnutí ze strany NSA, to znamená ten proces rovnocenosti tady jistým způsobem již je, ano, to je živá politická otázka, živý politický problém, to ano. Také děkuji kolegům kteří označili tu zprávu za vyváženou a kteří se snažili posunout tu debatu dopředu. Já určitě nechci, aby se z této zprávy stala jistá protiváha ke stávajícímu jednání. To rozhodně ani trochu. Co bych rád? Já bych rád větší míru transparentnosti, co se týká procesu přijímání rozhodování. A Nemyslím si, že je zásadní, je zásadně možné, aby rozhodnutí, byly přijíma, rozhodnutí byla přijímána na třetích zemích, aby se to vymklo jakékoliv parlamentní kontrole. Já si myslím, že je potřeba na tom ještě pracovat a jako důsledek zprávy komise z minulého roku. Takže, pane předsedo, opravdu těším se na spolupráci s kolegy a těším se na to, že nakonec budeme mít zprávu, která se dočká velké, široké většinové podpory. Děkuji. Harmonogram je následující. Omlouvám se ještě jednu větu, pane předsedu, mohu. Omlouvám se, pan Fox mi dal kopii svých poznámek. On je také stínový zpravodaj za EKR. Bohužel jsme ty poznámky ignorovali, protože jsme je zatím nedostali, ale poprosím o kopii. Takže lhůta pro pozměňovací návrhy je příští středa do konce pracovní doby. Pozměňovací návrhy budeme probírat 28. května, hlasování na výboru Ekon 18. a 19. června. Hlasování na plénu bude ještě potvrzeno, ale pravděpodobně v září. Tak teď končím schůzi a začínáme zítra v 11 hodin dopoledne. Děkuji vám.